První bod na pořadu jednání je prohlášení Rady k otázce právního základu šengenského hodnotícího mechanismu. Chtěl bych upozornit na začátek tohoto zasedání na to, že při této debatě nemáme eh, možnost catch the eye. Opakuji, nebude žádný catch the eye, tedy spontánní přihlášení poslanců. Äh, Kolego Verhofstadte, uklidněte se, váš mikrofon je zapnut, takže prosím, ponechte si vše do debaty. Chtěl bych vás srdečně přivítat. Dobré ráno, pane ministře Bockové, zástupce rady. Děkuji eh, vám za přítomnost. Eh, vítám také paní Malmström. Dohodl jsem se s paní Malmström, že jí dám slovo po prohlášení jednotlivých zástupců politických stran. Nejdříve dávám slovo předsedovi rady Žáji Mortenu Bockovovi. Prosím, máte slovo. Ærede er formand for Europaparlamentet, øh, ærede medlemmer øh, og ærede kommissær. Děkuji za slovo. Vážený Pane předsedo, vážená paní komisařko, děkuji za tuto příležitost vystoupit u této příležitosti při diskuzi k tomuto nesmírně důležitému tématu. Jde o rozhodnutí u záležitostí v tom okamžiku, když jsou pro nás pertinentní, důležité. My souhlasíme s tímto rozhodnutím, souhlasíme i s tímto rozhodnutím, které podle našeho názoru je, je důležité pro naše občany, i když to možná není rozhodnutí úplně nejoblíbenější či nejpopulárnější. Samozřejmě, pokud jde o modifikaci právního základu, mechanismu šengenského hodnocení víme, že to není záležitost, která by byla řekněme, populární ve všech členských státech. My jsme si toho vědomí. Ovšem, my právě potřebujeme se věnovat všem výsledkům, které jsou pro Evropskou unii důležité. Proto se věnujeme této problematice v členských státech. Nebyla možnost, řekněme, na půdě rady přijít s jiným rozhodnutím, než, než s rozhodnutím, se kterým jsme přišli všechno je v pořádku, po, tlumočení probíhá, ano, tak já budu pokračovat, říká řečník. Ano, bez, bez problému. Takže ano, sam, samozřejmě děkuji. A ve světle tohoto postoje členských států který jsme měli na stole, ráda nemohla přijmout jiné rozhodnutí, protože Evropská unie je organismem, který by měl sloužit našim občanům. Nemůžeme prostě v této oblasti postupovat jinak. Máme Evropskou unii bez vnitřních hranic, to je jeden z největších výdobytků naší historie a v tom bychom měli pokračovat. My prostě chceme trvat na tom, aby Evropská unie nadále neměla vnitřní hranice. Ovšem v tom případě prostě musíme aplikovat jiná pravidla, která zde máme v rámci Schengenu. Zároveň mnoho let jsme se snažili posilovat mechanismus šengenského hodnocení tak, abychom bojovali a mohli bojovat proti výzvám, které před námi stojí. A zároveň jsme chtěli vytvořit konkrétní specifický mechanismus, který by nám umožnil reagovat na mimořádné záležitosti, které by mohly ohrozit spolupráci v rámci šengenského prostoru. A to vyústilo v balíček o zprávě Schengenu, který byl předložen v září loňského roku polské, jakož i dánské předsednictví. Obě to předsednictví aktivně diskutovali o těchto návrzích nesmírně intenzivně na půdě rady a proto souhlasím s tvrzením, že rada byla nesmírně jednotná, nejenom včera, ale i minulý týden při přijímání těchto rozhodnutí a při podpoře návrhu, které přišly z členských států. Jedním z prvků je změna právního základu mechanismu šengenského hodnocení. Dojde ke změně v článku 77.2 písmeno E na článek 70. Ovšem jsou zde určité prvky tohoto rozhodnutí, politická dohoda, určitý politický kontext tohoto mechanismu, kde se mění právní základ z tohoto článku 77.2 písmeno E na článek 70. A zároveň jsem chtěl zdůraznit to, že jsme naslouchali Evropskému parlamentu a že teda na základě článku 19 7 písmena H budeme Evropský parlament informovat. To znamená, že budeme brát v potaz postoj Evropského parlamentu v tomto ohledu při přijímání konečného textu. A na závěr bych rád řekl, že pokud bychom chtěli opětovně zavádět kontrolu na hranicích, tak to je další rozhodnutí, které nejprve musí být řešeno neformálním trialogem mezi všemi třemi institucemi. Jsem nesmírně rád, že mám možnost přijít s tímto prohlášením, proč došlo k této změně článku 77.2e na článek 70 jakožto právního základu. Pokud bychom totiž chtěli posílit tento mechanismus šengenského hodnocení, tak prostě je nezbytné pro posílení tohoto mechanismu změnit právní základ, protože jinak by k posílení mechanismu nemohlo dojít. Na radě prostě nebylo možné dosáhnout dohody k tomuto návrhu, který bychom mohli přijmout na základě článku 77. Jsem přesvědčen o tom, že jakožto zvolení zástupci musíme bránit odpovědnosti, které v tomto ohledu máme a zaměřit se na dosažení stanovených výsledků. Na radě byla pouze jediná možnost dosažení tohoto stanoveného výsledku. Samozřejmě že takovou příležitost jsme nemohli promarnit. Rád bych zúraznil to, že rada byla nesmírně sjednocená v tomto rozhodnutí nahradit právní základ. V tomto ohledu bych rád zúraznil ještě jednu věc, a to, že jsme velice pečlivě sledovali i prohlášení právní služby rady s ohledem na tento návrh. A rada rovněž velice jasně sdělila to, že zvážila všechny aspekty Evropského parlamentu a jeho stanovisko k této záležitosti. Doufám, že na základě těchto informací je nyní všem jasné, že jde i o právní rozhodnutí na základě konkrétního kontextu a ne pouze o politické rozhodnutí. Vážení poslanci Evropského parlamentu, myslím si, že by bylo nesprávné, aby tato záležitost byla změněna v jakýsi boj mezi radou a parlamentem protože to skutečně by bylo nesmírně destruktivní. Oběma nám záleží na posílení šengenské spolupráce oběma institucím. Rada samozřejmě chce vést další dialog o celém šengenském balíčku, nejenom o návrhu, který se týká hraničních kontrol, ale zároveň i otázek mechanismu šengenského hodnocení. Je zde mnoho výzev, kterým Evropská unie čelí v současné době a proto potřebujeme spolupracovat na tomto poli. Musíme hledat řešení pro tyto výzvy. Pouze na základě takové spolupráce budeme schopni nalézt řešení, která od nás očekávají naši občané. Věnujeme obrovskou pozornost úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Od prvního dne jsme byli ve velice úzkém kontaktu s panem Spravodajem, s panem Koelem a ostatními poslanci Evropského parlamentu. Naslouchali jsme vašim názorům a zároveň jsme zajistili to, že parlament skutečně mohl přijít se svým příspěvkem, tento dialog byl kvalitní a proto jsem nesmírně rád, že došlo k tomu, že 31.5. zpravodaj ve výboru v Libe uznal i názory, se kterými přišla rada a naše stanoviska, tak jak jsme je nyní již přijali na radě. To znamená, že jsme všichni udělali krok správným směrem, což podle našeho názoru bylo jednak díky úsilí pana Koela, zpravodaje, ale i ostatních poslanců a poslankyní Evropského parlamentu. Parlamentu opravdu leží celá záležitost na srdci. Kompromis podle našeho názoru by měl rovněž obsahovat i tu možnost žádných kontrol na vnitřních hranicích, posílení vlivu komise v tomto ohledu, možnost neohlášených návštěv, které by hodnotili tento mechanismus a využití tohoto hodnocení v rámci prvního i druhého mandátu a zároveň zajištění transparentnosti, pokud jde o zprávy poskytované pravidelně Evropskému parlamentu. My jsme po celou dobu byli v úzkém kontaktu a asi nikoho nepřekvapí, že hovoříme o záležitostech, které jsou pro Evropský parlament nesmírně důležité. Návrh, který se týká šengenského hraničního kodexu, bude součástí běžného legislativního postupu, ve kterém je zapojen i Evropský parlament. Hovořím o tom proto, že návrh pro opětovné zavedení kontrol na hranicích samozřejmě je záležitostí, která velice leží na srdci Evropskému parlamentu. Proto jsme chtěli, aby tyto politicky nesmírně citlivé záležitosti ta, to znamená tato možnost znovu zavedení hraničních kontrol byla součástí šengenského hraničního kodexu. Tím pádem zajistíme spolurozhodovací roli Evropského parlamentu u tohoto nesmírně důležitého ustanovení. Pokud jde o návrh Eh, pokud jde o tento návrh mechanismu šengenského hodnocení. Dále se zde hovořilo o tom, že by tento mechanismus, který zabývá kontrolou hranic, spadal pod mechanismus šengenského hodnocení. My s tím ovšem nesouhlasíme, protože pokud by k tomu došlo, tak samozřejmě, že parlament by mohl na tuto proceduru nahlížet nesmírně kritickým pohledem. A rád bych tedy zdůraznil, že k tomu nedošlo a že jsme postupovali jinak. Máme Evropskou unii bez vnitřních hranic a to je výsledek obrovského úsilí, mnohaletého úsilí, čili prosím, aby jsme se na to dívali v širším kontextu, širšího pohledu. podstatě zde prosazujeme model více nebo mm, širší Evropské unie. Zároveň hovoříme, tento model jasně poukazuje na to, že pro radu je spolupráce s Evropským parlamentem nesmírně důležitá do co možná, co možná nejširším kontextu tato rozpráva to potvrzuje a já se těším na to, jak bude dnešní rozpráva pokračovat. Jistě není pochyb o tom, že, Evrop, že rada hmm, chce mít eh, široký dialog s Evropským parlamentem. Předsednictví bylo v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, protože tento návrh je zásadní i ve světle budoucnosti Evropy a občané Evropy od nás očekávají, že budeme v tomto úsilí úspěšní. Těším se na naši rozprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Rady. A nyní tady proběhne rozprava za jednotlivé politické skupiny. Nejprve eh, předám slovo panu poslanci Doulovi za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit zůstat chladnokravný, ale chtěl bych je spíše vybuchnout, protože toto je provokace. I dnes jste navíc eh, se vyjádřil provokativně, ale zůstanu klidný. Tím, že jednohlasně se proti návrhu komise rozhodlo eh, o změně právního základu pro šengenský eh, evaluační proces, ministři eh, vnitra se rozhodli neakceptovatelným způsobem. A já bych poprosil o to, aby rada nyní se podřídila. Paní Malst Malmström. Potřebujeme komisi i v následující době. Naše debaty budou skutečně velmi živé. Pane ministře, ptám se, proč jste nezavedl také víza. Tím byste 500 milionů spotřebitelů chránil ještě více. Tím, že byla předložena tato iniciativa, zalomili jste vztah důvěry s parlamenty. Tím, že jste narušili zásadní plní eh, eh, princip spolupráce. Tato zásada zaručuje to, že velké státy nebudou vnucovat svou vůli malým státům a vidíme tedy, že národní zájmy se prosadily. Tato zásada komunitárního postupu eh, musí být dodržena eh, v parlamentu i v komisi. Eh, jsme právě zárukou této zásady. Již jsem ve čtvrtek požádala prezidentku rady paní Torning Schmidt, aby se zúčastnila tohoto zasedání parlamentu, ale nedostal jsem žádnou odpověď. A přitom je to velmi důležitá záležitost. Dánské předsednictví eh, nerespektuje dostatečně 500 milionů Evropanů eh, a nehovoří zde o tom celá jasně, eh, proč je evropským poslancům odňato právo právo spolurozhodovat. Od 7. června tedy dánské předsednictví již není věrohodným parlamentem. Až do 30. června se tedy budeme obracet na Evropskou radu a na budoucí předsednictví Kypru. Je to velmi tvrdé rozhodnutí, ale vy jste narušili komunitární zásadu spolupráce. V takovém okamžiku, kdy sociální a ekonomická krize vyžaduje od všech na národní i evropské úrovni vyjádřit solidaritu a respekt, jste tento respekt narušili. Členské státy tedy eh, odebírají důvěru eh, v Evropský parlament a staví se proti eh, jeho politice. Řešením našeho problému není uzavřít hranice hranice. Řešení je sdílená suverenita, je společné řešení společných problémů a toho, co máme nejhodnotnějšího, to je svoboda. Pouze tak je možné vystupovat v tomto Evropském parlamentu. Za socialisty a demokraty nyní promluví pan předseda, pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, eh, někteří si mysleli, že to budu mít dneska obtížné, když budu vystupovat proti sociálně demokratickému předsednictví. Vy jste mě to ulehčil, protože všechno, co jste řekl, se setkalo s naším odporem. My jsme včera na naší politické skupině jednoznačně konstatovali, že to, co děláte, to, co říkáte, eh, odmítáme zcela jednoznačně. My jako frakce SAD to odmítáme trváme na tom, že jste se vydali špatnou, nebezpečnou cestou. Vy jste se e, nepoučili e, od předchozí vlády v Dánsku, která se dostala pod tlak populistů. Měli jste se přece poučit. Zjistili jste, že to není správná cesta. Bohužel jste se nepoučili, ale pojďme se vrátit k tomu vlastnímu důvodu, k té příčině. Ehm, do Evropy ehm, míří zástupy Tunisanů. To byla ta původní eh, příčina a řekli jsme, že zavřeme hranice, tím se vyřeší problém, ale eh, kde jsou ty miliony lidí? Eh, co se změnilo? Evropané eh, intervenovali eh, v Libii, což tedy eh, podporujeme a miliony lidí odešly z Libie do Evropy. A protože je mnoho uprchlíků z Libie v Tunisku, tak musíme uzavřít naše hranice. Je to naše odpověď na arabské jaro? Já si myslím, že to je špatná odpověď, pane ministře. Ano, je tu problém na hranici mezi Tureckem a Řeckem. A znamená to, že zavřeme hranice? Neumíme ten problém vyřešit jinak? Není v této Evropě někdo, kdo řekne, že musíme postupovat solidárně, že musíme zajistit tu hranici proti nelegálním migrantům. E, stalo se v Evropě zvykem, že budeme reagovat na populistické požadovky. Dánsko se vydává tímto směrem. Já si myslím, že je to skandál a pro nás je to prostě nepřijatelné. A vy si ještě dovolíte přijít sem a říci, že vám máme být vděční za to, že jste zamezili menšímu zlu? To, má, to požadujete po, od Evropského parlamentu, že vám máme být vděční za to, že jste zamezili menšímu zlu. Já si myslím, že eh, Rada zkrátka vyloučila Evropský parlament. Já se tedy připojuji k díkům směřovaným komisi, protože my si musíme uvědomit, že právě komise eh, zastávala mm, svobodu eh, pohybu, eh, držela se toho, této hodnoty, o kterou jsme bojovali dlouhá léta, ale vy jste vyloučili parlament, parlament do toho nemohl hovořit. A když slyšíme ministry vnitra, tak víme, odkud vítr vane. Víme, proč chtějí právě to, co chtějí. Ano, někteří ministři vnitra chtějí mít opět širší možnost, eh, například v Dánsku nebo v jiných zemích, chtějí mít možnost uzavřít hranice. To je ten pravý důvod a my to odmítáme. Sociální demokraté i ostatní eh, politické skupiny zatím stojí zcela jednoznačně a my využijeme všech právních možností k tomu, abychom bojovali proti tomu, protože vy tady otvíráte dveře pravicovému extremismu a já velmi lituji toho, že ty dveře pravicovému extremismu otevřelo právě dánské předsednictví. Za ALDE hm, pan poslanec Ferhoštat. Um, next Thursday. Děkuji, pane předsedo. Za dva dny, ve čtvrtek, budeme slavit 27. výročí Schengenu a takže děkujeme opravdu za tento dárek, pane ministře. Já si myslím, že je opravdu smutné, že dneska dochází k této rozpravě. Je to opravdu Hmm. hamba, pane ministře, protože několik minut před začátkem rozpravy zde vidíme v dánštině tiskové prohlášení. My máme mezi námi dánské poslance, takže to můžeme přečíst. Ano, tato dohoda je údajně dobrá pro Evropu a je to výsledek hlubokého dialogu s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem to je zde v tomto prohlášení. Pouze několik minut před naším zahájením naší schůze jste to vydali vaše služby. My prostě už nežijeme ve středověku, pane ministře. Ano, tam byl dialog mezi králem a parlamentem jistým způsobem, ovšem nyní je to 21. století. To už není dialog, to je spolurozhodování v moderní společnosti, v moderním parlamentu. Čili my nepotřebujeme váš dialog. My potřebujeme, abyste uznali pravomoce Evropského parlamentu a milí kolegové, kolegyně, nehovoříme se zde o pravomoce Evropského parlamentu, hovoříme zde v podstatě o otázce snahy rady renacionalizovat Schengen. Jak? Tím, že změní právní základ, takže Evropský parlament bude mimo rozhodovacího procesu a druhá důležitější záležitost, tím, že hovoříte, že implementace nového AKI by měla být delegována radě a ne Evropské komisi. Čili nejde o útok na Evropský parlament, spíše jde o útok na komisi proti komunitární metodě. Je to útok proti tomu, že Schengen je plno, plnohodnotnou součástí evropské politiky. A to, co ještě větším skandálem, milí, poli, milí kolegové, je, že Velká Británie, která není v Schengenu, která má opt-out bude mít eh, na základě článku 70 možnost být přítomní těmto jednáním. To znamená, že budou na tom lépe než Evropský parlament. Oni sice nebudou moci nic říct, ale budou tam přítomní. Evropský parlament tam ovšem nebude. Milí kolegové, já skutečně si myslím, že musíme přijmout jasný krok, jasnou akci. Musíme se obrátit na soud, to je první věc. Druhá věc. Proč je důležité za to všechno platit? Pokud chtějí renacionalizovat, znárodňovat, Dobře, ale za to teda zaplatí oni za šengenské aky, a ne, aby to byla Evropská unie, která to bude muset zaplatit. A, a další záležitost, proč pokračovat s Dublinskou zprávou dvě o asilu. Měli jsme trialog v, na začátku června, proč Diaz de Mera zpráva, proč vůbec hovořit o vízové záležitosti. Tam budeme mít tři, tři, mm, dva trialogy v následujících třech týdnech, nebo zpráva vyberá, pokud jde o zavedení kontroly na hranici, pokud nám je u této zprávy kolega, nemůžeme nic říci. Proč teda pokračovat vůbec s vámi v rámci dánského předsednictví? Tam já si myslím, že bychom měli pozastavit všechny jednání, pokud jde o záležitosti vnitra a spravedlnosti až a počkat až na nové předsednictví. Das war das jetzt für die Nyní za zelené paní Rebecca Harms, prosím. Dámy a pánové, vážený pane předsedo rady, nejhorší podle mě je, že jsem z toho získala dojem, že dánská vláda opět ví všechno lépe. Všechny moje rozhovory, eh, všechny rozhovory, které jsem vedla, mě eh, přivedly k tomu, že v dánské vládě, která eh, chtěla být proevropská právě v rámci šengenského sporu, že v Dánsku v podstatě lidé vědí, že když eh, sociální demokraté vyslyší eh, pravicový extremismus, že to nemůže dopadnout dobře. Já jsem o tom byla přesvědčena. Všechny obsahové záležitosti už byly zmíněny, až na jeden jediný aspekt, který bych ráda během jedné minuty ještě jednou zdůraznila. Podle mě je to pobuřující. Je to Eh, skandální, že dánské předsednictví, se kterým se moje politická skupina snažila těsně spolupracovat, dnes Evropskému parlamentu vyslovila nedůvěru. Eh, dánské předsednictví nám vyslovilo nedůvěru v otázce, která je relevantní pro celou Evropu, pro, celou, pro všechny občany. Nesetkáváme se s důvěrou. M oblasti mezi eh, svobodou a bezpečností nemůžeme rozhodovat sami o sobě. V tomto parlamentu eh, sedí bývalí eh, premiéři, bývalí ministři. Vy je znáte. Proč se domníváte? proč se eh, ministři eh, vnitra Evropské unie domnívají, že eh, nám nemůžete svěřit do rukou bezpečnost evropských občanů. Já to považuji za naprostý skandál a já si myslím, že to je trochu jako v pohádce císařovi nové šaty. Proč v Evropě, která je velmi znejistěná, která se potýká s hospodářskou krizí, proč se pouštíte do takovýchto her, protože ohrožujete jeden z největších výdobytků Evropské unie, svobodu pohybu a já si myslím, že to je skutečně ostuda. My půjdeme před soud, jsem o tom přesvědčena. Není to, jak jste napsali, eh, za vás, za dánské předsednictví. Dobrý den pro Evropu. Je to smutný, špatný den pro dánské předsednictví a pro Evropu. Děkuji. Děkuji za skupinu evropských konzervativců, paní McIntyre. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem rovněž nesmírně překvapená tímto rozhodnutím Rady změnit právní základ Schengenu. Ovšem jsem ještě více překvapená kolegy a jejich reakcí. Přece my prostě máme zachovat chladnou hlavu v tomto období, zvážit všechno, velice mm, rozumně, neměli bychom reagovat jako děti a vyhazovat hračky z, z, z kočárku. Ta doba, ve které žijeme, je nesmírně eh, plná výzev a potřebujeme dobře spolupracovat. Všechny instituce. Naším prvním krokem by mělo podívat se na právní dopady této, tohoto rozhodnutí rady. Ráda bych ovšem řekla, že rovněž sympatizuji s členskými státy, které jednomyslně dohodly tuto změnu právního základu, protože mechanismus šengenského hodnocení je propojen s návrhy o dočasných kontrolách na hranicích. O obou jsme hlasovali včera ve výboru Libe. V obou případech jsme viděli návrhy komise vytvořit Mm, určitou zprávu Schengenu, která by měla sídlo v Bruselu. V obou případech členské státy byly mm, zásadně proti a to mm, na základě solidních argumentů. Asi si pamatujete to, že národní bezpečnost podle smlouvy je výhradní z odpovědnosti každého členského státu. Podle mého názoru řízení hranic konkrétní země je přímo propojeno s otázkami národní bezpečnosti. A proto chápu, proč členské státy proč se nechtějí vzdát z této, této kompetence. Proto bychom měli pokračovat opravdu rozumným způsobem, s chladnou hlavou a ne mm, na základě těchto nepotřebných, podle mého názoru, reakcí. Děkuji. Nyní má slovo Paní McIntyre, je zde otázka kolegy Goebbelse. Souhlasíte s otá- položením otázky? OK, Pane Goebbels, je mi líto, paní McIntyre eh, nechce reagovat na vaši otázku. Das Wort hat jetzt... Nyní má slovo za skupinu GUE NGL paní Ernste. Děkuji. Dámy a pánové, Otevřenost hranic v Evropské unii je nejdůležitějším symbolem Evropské unie a to na celém světě. Je to velmi atraktivní pro mnohé lidi eh, na celém světě. Vždy jsme však kritizovali to, že Evropská unie je také propojena s určitým uzavřením eh, oproti ostatním zemím a proto bylo nezbytné mít mechanismus eh, ochrany, který je nyní narušován radou. Mohu k tomu říci pouze to, že to, co zde děláte a co slavíte jako rada, je nepřijatelné. Vraťte se k zásadám komunitární komunitárního postupu. Vyzývám vás, abyste skončili s politikou, která je protievropská. Dámy a pánové, politika rady v tomto případě je nedemokratická, protože my my se máme stát a jako Evropský parlament a pouze konzultanty. Máme však právo na spolurozhodování, které také chceme uskutečnit. Rozhodnutí rady je protievropské, protože Schengen je takto nacionalizován. A chci se vás eh, v radě zeptat, eh, tedy dánského předsednictví, zda chcete zavádět celní hranice, chcete se vrátit do 19. století, nebo co vlastně chcete symbolizovat směrem ven na základě tohoto rozhodnutí. Vždyť jste směšní. Eh, rozhodnutí rady je navíc populistické a přispívá právě těm silám v politice, které jsou pro nacionalismus, které se chtějí vrátit k národním státům a narušit evropskou ideu. Prosím, stáhněte své rozhodnutí a buďte Evropany. Za nezařazené poslance nyní eh, promluví poslanec Sajlstra. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, členské státy se rozhodly, že převezmou větší zodpovědnost pro zajištění hranic a já si myslím, že Evropský parlament by v tom neměl hrát roli. Pan uh, Verhofstadt eh, řekl, že se tady vede válka mezi parlamentem a členskými státy, ale my si musíme uvědomit, že parlament neučinil nic proti přílivu nelegálních migrantů. Parlament zkrátka nechce ten problém vidět. Členské státy musí ten problém řešit sami. Parla- členské státy se vyslovily v zájmu občanů proti parlamentu. A když je parlament proti, tak to znamená, že nechává členské státy na holičkách. Já si myslím, že musíme v rámci národních parlamentů učinit ještě více pro naši bezpečnost. Pane předsedo, i tento parlament si musí uvědomit, že postupujeme správným směrem. Jde o mír a bezpečnost. O to jde. A nyní tedy obdrží slovo paní komisařka Malmstromová za komisi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený ministře, vážení poslanci Evropského parlamentu. Před rokem jsme se těšili z Schengenu, Ehm, ovšem báli jsme se jednostranných aktivit, nevěděli jsme, jak reagovat na skutečně přetrvávající problémy na hranicích, jakým způsobem by mohly být opětovně zavedeny kontroly na hranicích a mm, rada požádala komise, přišla s návrhem, jak posílit Schengen, jak reagovat na krizi a proto požádala o tento mechanismus šengenského hodnocení, který jsme předložili v září loňského roku na základě evropského hodnocení, které by umožnilo Evropské komisi společně s členskými státy, s experty, s agenturami zjistit ty problémy a detekovat je velice rychle na našich hranicích, tak abychom byli schopni identifikovat možnosti, nápravu, aktivovat všechny naše nástroje a zároveň přijít s akčním plánem, který by byl povinný a který by poté komise monitorovala. To by nahradilo takovou tu mm, kontrolu mm, mezi, spolupr- mezi spolupracujícími stranami, který prostě nech nefungoval. Právní základ měl být článek 77, to znamená, že by eh, to zvýšilo politickou legitimitu a zároveň bychom se měli spolu eh, zákonodárce. V podstatě nešlo pouze o, o právní záležitost, ale i o politickou ambici. Další návrh eh, se týkal šengenského hraničního kontextu, to znamená určitý mechanismus, který by umožňoval zavedení hranic a kontrolu pouze jakožto poslední možnost, kdy už jsme všechno ostatní Mm, vyzkoušeli a analyzovali. Schengen je prostě společným naším úsilím a výdobytkem, kte, kterého se těší naši občané a nové hranice by prostě měly dopad na občany, na různá na pracovní místa, na biznis a prostě nemůžeme mít jed, unilaterální rozhodnutí zavést hranice. Musí to být evropské rozhodnutí. My jsme zklamáni rozhodnutím rady protože to nepřidává nic k těm stávajícím pravidlem a v podstatě ehm, nemáme žádnou možnost evropského vysledování či monitoringu a zároveň to budou, bude růst populistické hnutí v jednotlivých zemích. Proto podporuji Evropský parlament v tomto hledu. Doufám, že poslední slovo ještě nezaznělo a zároveň jsme zaznamenali samozřejmě to, jak dopadlo hlasování včera v Libě. Budeme pracovat na této záležitosti společně s vámi. Počítáme s vaší podporou z Evropského parlamentu tak, aby Schengen byl silnější, aby z toho čelili, če, těžili naši občané, aby chránil bezpečnost, ale i volný pohyb našich občanů, biznisu, pracovní místa a růst, tak aby jsme zde měli jasná transparentní pravidla pro rozhodování rozhodovací proces a zároveň hodnocení Schengenu. Děkuji. Das Wort hat jetzt der Nyní má slovo pan uh, ministr Bockov. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval za tuto nesmírně živou rozprávu, která zde proběhla. Rád bych poděkoval i za to, že se věnuje tě i rozpravě, která probíhala na radě ohledně mechanismu šengenského hodnocení. Já jsem velice pozorně naslouchal dnešní rozpravě a chtěl bych říci, že všechny otázky, které se týkají znovu zavedení kontrol na hranicích, spadají do pod obecný legislativní postup. Proto si myslím, že došlo k nedorozumění, když tvrdíte, že Evropský parlament nebude mít žádný žádné slovo v tomto ohledu. Zároveň bych rád řekl, že je neopodstatněné říci, že to snad představuje nějaký obrovský boj mezi radou a parlamentem podle názoru některých z vás, protože uh, reak- protože změna právního základu byla prostě vyústěním kompromi- snahy o získání kompromisu na radě. Rozprava na radě s ohledem na, toto, na tento návrh velice jasně poukázala na to, že prostě nebylo možné dosáhnout eh, požadované většiny, pokud by tento návrh neustále spadal pod článek 77. Rada si je samozřejmě vědomá, plně vědomá toho, že jakožto rada, jak, tak i Evropský parlament mají společný zájem na zajištění dobře fungujícího šengenského systému. Proto bych ještě jednou rád ocenil a poděkoval za tuto sílu, v dalším rozvoji šengenské spolupráce protože parlament a spolupráce s Evropským parlamentem byla nesmírně důležitým faktorem při konsolidaci hodnocení této spolupráce. Je to díky vám, že jsme byli schopni dostat těmto výzvám, kterým jsme čelili. Pane, pan Coelho mnoho let byl stělesněním této cíly Evropského parlamentu. A já doufám, že v blízké budoucnosti budeme těžit nadále z tohoto odhodlání a příspěvku pana Koela k, té, eh, k danému tématu. Ovšem, jak zajistit lepší rámec pro šengenskou spolupráci? jak lépe kontrolovat šengenský prostor. Rada přišla s návrhem na základě do dohody, která byla dosažena ve čtvrtek. Zároveň neustále probíhal dialog s Evropským parlamentem a mnoho diskuzí, které jsme měli i u balíčku pro zprávu Schengenu. bylo nesmírně pozitivních. Zároveň jsme zajistili to, aby vaše přání byla zakotvena v kompromisních úvahách, které byly závěrem rady. Já si myslím, že se nám to do velké míry povedlo a proto doufáme, že konečný výsledek všech součástí balíčku o zprávě Schengenu budou uspokojivé jak pro radu, tak i pro parlament. Čili nyní je, je to na vás, protože právě v oblasti mechanismu šengenského hodnocení budete hrát vaši obvyklou roli spoluzákonodárce. A pokud jde o mechanismus zprávy, i tam budete samozřejmě vaše názory budou přítomny. Už v úvodu jsem se zmínil o tom, že Rada chce vést úzky dialog nejenom v oblasti hraničních kontrol, ale i v ostatních částech balíčku, například i o mechanismu šengenského hodnocení. Na základě rozpravy, která proběhla minulý týden na radě, je jasné, se snažil opravdu zakomponovat do svého návrhu v co nejširší možné míře stanovisko Evropského parlamentu. Rada si skutečně přeje a zahájí velice úzký dialog s Evropským parlamentem v tomto ohledu. Rada má v tomto ohledu ty, ta nejlepší předsevzetí a pouze pokud Rada a Evropský parlament spojí své úsilí, pouze poté budeme schopni dosáhnout výsledků, které od nás očekává naše veřejnost. Proto se těším na další spolupráci s Evropským parlamentem, na velice úzký konstruktivní dialog s Evropským parlamentem a vím, že nadcházející předsednictví to vidí stejně. Těším se i na oficiální návrh Evropského parlamentu. V tomto ohledu pozorně jsem naslouchala všem připomínkám, které zde zazněly a budu o tom radu informovat. Ještě jednou vám všem děkuji za příležitost vystoupit v dnešní rozpravě a zúčastnit se jí. Děkuji, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o vaši pozornost. Pane ministře, mám takový dojem, že potěšení je obou oboustrané, že povedeme debatu. Články 151 jednacího řádu eh, eh, upravuje to, že je možné dát také osobní stanovisko dotčených poslanců. E, to se týká poslance Koela a podle článku 151 mu dávám slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, dánské předsednictví jistě ví, že postupuje a musí postupovat pragmaticky. To ví pan ministr Bockov rovněž. V rotě se to však neosvědčilo a proto nyní v parlamentu předložil určitý příklad toho, jak rada je eh, zajata mentalitou, která je charakteristickou pro minulost. Rada chce pouze zavádět hraniční kontroly a já bych chtěl varovat radu eh, v tomto smyslu. Víme, že nejdete cestou hodnotícího procesu Schengenu, kde je možné identifikovat problémy a potom hledat řešení na lepší ochranu občanů. Rada prostě chce eh, získat a ponechat si stávající systém jsem Paní Malstrem to také řekla. Eh, členské státy eh, mohou eh, takto ignorovat a také skrývat své problémy. Chtěl bych radu kritizovat v tom smyslu, že evropský mechanismus je odmítán a nyní se snaží Eh, toto vrátit a zredukovat na mezistátní mm, mechanismus. Kritizuji radu v tom smyslu, že toto je obrat nebezpečný. Není žádoucí, aby došlo k renocializaci šengenských eh, postupů. Der, der Ratsvorsitzende hat gebeten, darauf nochmal antworten. Eh, pan předseda rady požádal o to, jestli by na to mohl ještě jednou zareagovat. Prosím, pane Bockové. Mělo by to fungovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan Coelho se chopil slova a já bych eh, proto rád využil příležitosti a poděkoval mu. Poděkoval mu za velmi těsnou spolupráci, kterou jsme spolu měli. Nepochybně to bylo konstruktivní spolupráce a já doufám, že e, všechna ta stanoviska budou také přednesena e, v radě. Domnívám se, že to můžeme použít jako základ pro konstruktivní dialog. Je to něco, o co jsme se všichni snažili a čeho jsme dosáhli. Je to dialog o posílení šengenské spolupráce. Děkuji vám. Dámy a pánové, milí kolegové, nyní